pohybu zjednodušení požadavků na předkládání některých veřejných listin. A rovnou tímto dám slovo paní poslankyni Delvo. Děkuji vám, pane předsedo. 14 milionů občanů žije v jiném členském státě, než je jejich členský stát původu Ehm, a když potom chtějí přistoupit k snědku nebo chtějí eh, ukázat, eh, že mají čistý eh, trestní rejstřík a tak dále, tak musí často přistoupit k velmi zatěžujícím z byrokratického hlediska, tedy procesům. Často nestačí pouze předložit dokument z jejich vlastního členského státu původu, ale často to musí být vydáno ještě opatřeno ještě apostilou, a e, k tomu navíc ověřený překlad a tak dále. Nicméně volný pohyb je jedním ze základních e, práv, e, který je dán evropským občanům. A právě stokholmský program se snažil toto v roce 2009 konkretizovat s cílem posílení důvěry v evropský prostor spravedlnosti a to právě i prostřednictvím například plánu na zrušení apostily. A teď jsme už takřka v této situaci, to pravidlo o zjednodušení přijetí eh, veřejných listin eh, nyní představuje určitý menší krok, eh, protože ruší apostilu aspoň pro některé dokumenty, které pokrývá toto nařízení, například občanském stavu, sňatku, partnerství, narození, Ehm, umrtí, umrtní list, ehm, také eh, o pobytu a ehm, trestní rejstřík. A ty vícejazyčné formuláře, které jsou eh, k tomu připojeny, vlastně slouží jako předběžný překlad a tím pádem se ušetří eh, na tom ověřeném překladu. Aby se zabránilo podvodům, tak bude existovat eh, speciální platforma umožňující výměnu mezi různými členskými státy. Tato platforma se nazývá IMI. A pokud má určitá eh, státní zpráva pochybnosti o autentičnosti daného dokumentu, může přímo navázat eh, kontakt s příslušným orgánem a ověřit tak pravdivost tohoto dokumentu. Jakmile bude tato platforma správně fungovat, tak začne podstatným způsobem přispívat k detekci podvodů. A lhuta pro vstup platnost je 2,5 roku, to je dost dlouhá lhuta, ale je nezbytná pro to, aby tento systém začal fungovat, aby o něm byli občané informováni. A my jsme v parlamentu skutečně bojovali za to, aby ehm, vznikla členským státům povinnost informovat občany o této nové legislativě. Ehm, je důležité, aby explicitně byli informováni o zrušení apostily a o existenci tohoto mnohem méně složitého systému v předběžně přeložených formulářů oproti ově, soudně ověřenému eh, překladu. A um, já jsem um, trvala zejména na revizní doložce kdy eh, komise musí bdít nejenom nad implementací, ale také nad možností zrušit apostilu pro další dokumenty. Jestliže se parlament vysloví, vysloví pro eh, tento návrh, tak i tak eh, to není důvod ke spokojenosti. Mohli jsme jí zajít i dál a připojit k tomu i další eh, dokumenty týkající se komerčního charakteru podniku, dále dip, diplomy a nebo například osvědčení o zdravotním postižení, zdravotním stavu. Tohle všechno by se mohlo řešit potom v rámci přeskumu, v rámci doložky o přeskumu a e, tím vám zatím děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyně Delvo a tímto dávám slovo paní komisařce Jourové, kterou srdečně zdravím, prosím. Mr. President, honorable. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, svoboda pohybu dává milionům a milionům lidí v Evropské unii neobvyklé příležitosti a možnosti. Eh, dochází k růstu přeshraničních osobních i podnikatelských pohybů. Jak řík řekla paní poslankyně, 14 milionů občanů eh, sídlí v jiném členském státě než je jejich stát původu, 13 sňatků Evropské unie je mezinárodní povahy a 50 malých a středních podniků je zapojeno do přeshraničních aktivit. A očekávám, že tato čísla budou i nadále růst. Tento návrh by usnadnil životy milionů občanů a podniků tím, že by zrušil zbytečnou a nákladnou byrokracii. Jsme zde po třech letech intenzivního vyjednávání a díky vašemu hlasování zítra Evropská unie učiní další důležitý krok. Možná se nedostane na přední stránky novin a časopisů, ale mnoho lidí si oddechne ve chvíli, kdy toto nařízení vstoupí v platnost. V současné době, když se lidé eh, stěhují do jiné země EU a chtějí eh, zaregistrovat narození, eh, uzavřít sňatek, zaregistrovat bydliště či jiné důležité doklady, tak po nich e, úřady požadují ověřené kopie, úřední překlady a doložky, jako je apostila. Toto je velice časově náročné, nákladné a zcela zbytečné. A e, je to případ celé řady životních situací. Na základě principu vzájemné důvěry by toto rozhodnutí, toto nařízení eh, zrušilo povinnost ověřovat veřejné dokumenty, přikládat k ním opostilu a předkládat ověřené kopie a úřední překlady. Také se tímto zavádí vícejazyčné standardizované formuláře, čímž se omezí požadavky na překlad a zajistí se také lepší systém spolupráce mezi členskými státy. Parlament od samého začátku toto nařízení velice podporoval. Já bych chtěla ocenit práci pana Rabkaje, který v prvním čtení schromáždil eh, výraznou většinu během předchozího legislativního období a chtěla bych poděkovat paní Nelvo a stínovým zpravodajům kteří velmi úspěšně vyjednali konečný kompromis s radou. A nebylo to jednoduché, ovšem kompromis eh, máme vyvážený. Nařízení pokrývá několik oblastí, které jsou bezprostředně relevantní pro mnoho občanů, zejména s ohledem na občanskoprávní status. Všichni bychom mm, upřednostnili ještě širší oblast působnosti tohoto nařízení, aby se vztahovala na více oblastí života našich občanů i dokumenty užitečné pro naše podniky. Díky eh, úsilí Evropského parlamentu dojde, se předpokládá brzký přeskum oblasti působnosti tohoto nařízení. Tady toto, tento včasný přeskum eh, vezme v potaz rozšíření působnosti na další oblasti, jako je vzdělávání, postižení, právní status či firemní zastoupení podniku. Parlament rovněž zajistil, že poplatek, který členské státy mohou požadovat po občanech pro tyto vícejazyčné formuláře, bude přiměřený a členské státy budou informovat své občany o jejich právech prostřednictvím webových stránek a formou individuálních kontaktů. Děkuji paní komisař Jourové. A nyní si vyslechneme názory jednotlivých eh, frakcí za EPP. Poslanec v dvě minuty. Gospodin předsedatel, Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní komisařko, dámy a pánové. Dovolte mi poděkovat paní zpravodajce, paní Delvo, za tuto zprávu. Díky jejímu úsilí během tohoto dlouhého intenzivního vyjednávání zde nyní máme tento kompromisní text. Mohu vás ujistit, že dnešní text je pro nás opravdu velkým úspěchem pro Evropský parlament i pro evropské občany. Tak to usnadníme svobodu pohybu a veřejné listiny zjednodušíme. Týká se to eh, odstraňování administrativních formalit, problematiky legalizace a a apos, apostil, mám zde na mysli různé veřejné listiny o občanském stavu nebo trestní rejstřík. A bude také možné zjišťovat autenticitu listin a snižovat riziko podvodů. Standardní formuláře ve vícejazyčném provedení usnadní životy evropských občanů. Také ušetří jejich čas. A příště, až budeme diskutovat o tomto nařízení, měli bychom rozšířit eh, rozsah působnosti a zahrnout také například dokumenty týkající se podnikání, také různé eh, diplomy a osvědčení z oblasti terciárního vzdělávání a podobně. Eh, bohužel členské státy nepřijaly tento nás, náš názor, takže tyto dokumenty zatím nespadají do rozsahu působnosti. A na závěr si říci, že věřím, že členské státy by nám měly více věřit. A až o tom budeme diskutovat příště, měli bychom zahrnout do rozsahu působnosti více dokumentů, abychom ještě více usnadnili život našich občanů. Děkuji za SND na minutu a půl paní Geringer de Edenberg. Děkuji. Takže vzhledem k tomu, kolik občanů nyní teď žije, studuje nebo pracuje mimo svou zemi původu, využívají svého práva na svobodu pohybu a tisíce dokumentů ročně je eh, nutno ověřit, potvrdit a v tomto kontextu je důležité, abychom zjednodušili eh, veškeré postupy a formality pro tyto občany. Zavádění eh, těch eh, více eh, jazyčných dotazníků zjednodušuje standardních formulářů, tedy zjednodušuje cel, celkově situaci, usnadní to život občanům, kteří se přemysťují mezi zeměmi nebo se nachází v jiných zemích. Je dobré, že tu je i ta eh, doložka o přeskumu, která umožňuje v příštích letech rozšířit eh, seznam eh, těchto dokumentů tak, aby tam mohly být zařazeny i některé školní, vzdělávací a komerční dokumenty a listiny, které se do tohoto nařízení už nedostali. Každopádně máme naději, že to usnadní občanům pohyb a že budou brzy moci eh, těchto možností využít. Děkuji a za frakci e KR pan poslanec Angel Džambasky. Děkuji. Drazí kolegové, já chci se připojit eh, k těm slovům blahopřání paní Delvo. Vzhledem k tomu, že jednání mezi politickými skupinami byla velice citlivá a podařilo se dosáhnout výsledku. Nejenom, že se eh, tak odstraňují formality týkající se některých veřejných listin, eh, týkajících se pobytu a trestní historie a tak dále, ale kromě toho se tím také odstraňují některé byrokratické překážky v mnoha zemích, které v mnoha případech jsou, eh, ne, jsou naprosto nadbytečné. A, eh, takže ta eh, harmonizace je důležitá, proto podporuji i ty standardní vícejazyčné formuláře které v podstatě odbourávají potřebu apostily, eh, překladu a dalších potíží, jimž občané eh, při volném pohybu čelí a který může komplikovat jejich každodenní aktivity v rámci Evropské unie. Odstraněním těchto dalších překážek se celkově vydávání dokumentů zjednoduší. Já chci ještě jednou poděkovat paní zpravodajce a poblahopřát jí k výsledku. Děkuji za frakci zelených, paní poslankyně Hautala, minuta a půl. Máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat paní Delvo za velmi důležitou práci, která se nyní chýlí ke konci. Vzájemné uznávání veřejných dokumentů mezi členskými státy skutečně podporuje volný pohyb, ale jak zmínila paní zpravodajka, bude se to vztahovat jenom na některé dokumenty. A komise by eh, měla použít revizní doložku. Například by bylo velmi vhodné do oblasti působnosti tohoto nařízení zahrnout také potvrzení o postižení protože všichni občané by měli mít možnost plně těžit ze svých práv a e, občané s postižením jsou ve specifické situaci. Chtěla bych zmínit, že e, zítra u nás ve Finsku vstoupí v platnost umluva UNCPRD a také bych chtěla říci, že je tedy dobře, že evropská legislativa bude v souladu s touto úmluvou. A chtěla bych také říci, že ještě je potřeba do oblasti působnosti zahrnout ten velmi důležitý dokument, a to jsou sice potvrzení o postižení. Děkuji a nyní za frakci EFDD paní Diane James. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Cílem eh, tohoto nařízení by mělo být podpořit volný pohyb občanů a podniků tím, že se zjednoduší přístup k veřejným dokumentům. A dnes dáváme tedy pozdní dárek těm, kdo nás ohrožují. A jedná se o něco, co jenom dále naruší národní bezpečnost a vytvoří další tlaky na naše bezpečnostní zdroje. E, tento návrh chce harmonizovat občanskoprávní dokumenty a přitom jsou to dokumenty, které zajišťují jedinečnost a které fungují jako překážky jako bariéry těmto hrozbám a měly by být plně v působnosti národních vlád. My tímto se snažíme dát nástroj do ruky těm, kdo prosazují Eh, prosazují univerzální řešení. Víme, jak eh, obtížná je situace, pokud je o jednotné evropské pasy, jak to vypadá, když tyto pasy jsou odcizovány, jak těžko se proti tomu eh, bojuje. Takže tímto jenom pomáháme těm lidem, kteří nás ohrožují. Já se domnívám, že tento návrh je nevhodný, chybně koncipovaný a e, bude ve prospěch těch, kdo pro nás představují hrozbu. Takže já důrazně navrhuji, abychom to znovu vrátili e, do procesu přepracování a abychom nepomáhali těm, kdo jsou proti nám. Je to ve špatný čas na špatné místě zcela chybný návrh. Děkuji za skupinu ENF, paní poslankyně Butonet, minutu a půl. Modré karty. Eh, modré karty k vystoupení politických skupin. To není vhodné, protože teď se nacházíme ve vystoupení zástupců politických frakcí, takže teď modré karty nejsou vhodné až později. Prosím, paní poslankyně Butone. Děkuji vám. Pane předsedo, kolegové, kolegyně, nevidím přidanou hodnotu tohoto textu a jeho obsahu, vzhledem k tomu, že existují různé dohody na toto téma. Nevidím také přednosti toho vícejazyčného eh, formuláře, protože eh, to nemá žádnou eh, právní hodnotu. A celkově se eh, domnívám, že tady parlament se tady snaží jen zachránit si tvář eh, neúspěchu tím, že se eh, drží té revizní klauzule do budoucna, i když tam nepodařilo mnoho věcí dostat. Ale pokud jde o boj s podvody a bezpečnost, tak tady se jenom zvýší zátěž. A takže den po dní konstatujeme, že Schengen je nebezpečným a nezodpovědným nástrojem, kdy eh, evropské eh, národy čelí bezprecedentnímu migračnímu tlaku, tak Evropská unie eh, znovu přichází s, další, tak, s dalším takovýmto gadgetem. Děkuji. Tímto končíme vystoupení zástupců politických frakcí. Nyní můžeme už přijímat i modré karty. Samozřejmě jedna na každého řečníka. Nyní má slovo pan poslanec Věvka, minuta a půl. Děkuji bardzo, paní předsedající, šanovná paní komisař, koleżanki. Děkuji. Vážená paní komisařko, dámy a pánové, Naštěstí máme takové politické frakce jako EFDD a Front National v Evropském parlamentu, kteří se starají o evropskou identitu a o naší bezpečnost u nás doma. Takže se postarí o to, že nikoho nevpustíme do Evropské unie, budeme mít uzavřené dveře, ale dobře, že oni je hlídají. Protože zdá se, že občané vlastně očekávají něco úplně jiného a mají docela radost z toho, že konečně Evropský parlament i Rada přijímají takové dokumenty, které usnadní jejich každodenní život. Protože toto nařízení usnadní milionům občanů, kteří se pohybují po EU život. A nehovoříme o imigrantech, hovoříme o občanech Evropské unie, takže si to prosím uvědomte. Toto je nařízení, které má svůj rozsah působnosti, který není úplně uspokojivý, měl by být širší, ale s něčím začít musíme. A občané budou rádi za jakýkoliv krok, který usnadní jejich život. Tak, aby nemuseli kontaktovat předkladatele, nemuseli uh, opakovaně ověřovat dokumenty, nebudou muset získávat opakovaně razítka a podpisy ze zemí, od kterých, do kterých přijíždějí. Takže tento krok nám umožní i v budoucnu usnadňovat život. Ale je třeba, aby opravdu členské státy to začaly využívat rychle, nesmíme ztrácet čas, tak abychom zjednodušili život občanům. Děkuji, pan poslanec Koferaty, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, práce, kterou jste odvedli vy a vaši kolegové, je vynikající práce. Nařízení je krok správným směrem. Byť eh, skromným, ale je to krok ku předu. Základem Evropské unie a její soudržnosti je volný pohyb. Bez tohoto volného pohybu by Evropská unie neměla všechny ty možnosti, které má. Čili je velmi důležité toto zjednodušit poskytnout možnosti našim občanům, aby se mohli pohybovat bez všech těch překážek, které jim v tom brání. Ale je tady několik věcí, které je potřeba ještě rychle dokončit. Jednu z nich jste už zmínila, a to sice je důležité, aby členské státy rychle pracovaly na tom, aby eh, toto zrealizovali protože to je velmi smutné, když na něčem se pracuje, potom to není rychle uznáno. Je tedy potřeba, aby toto nařízení bylo co nejrychleji eh, aplikováno. A potom další téma, a to už tady zmínil také jeden z kolegů, tuším pan poslanec Věvka, jsou tady ještě nějaké další aspekty, které je potřeba doplnit do tohoto nařízení. Informace, které tam zatím nejsou, ale které jsou velmi citlivé, které poskytují důležité informace o státní, o občanství. Jednak pokud jde o podniky, jednak pokud jde o jednotlivce, jako jsou diplomy, vzdělávací doklady a potvrzení o e, postižení. Všechno to, co usnadňuje náš každodenní život. Takže já doufám, že toto bude ještě dotaženo do konce. Slovo má pan poslanec Křípek, jedna minuta. I'm glad with any administrative... Děkuji. Mě těší jakékoliv snižování administrativní zátěže pro občany, ale bohužel se prosazují různé ideologie v zdánlivě praktických eh, návrzích. Toto se primárně týká rodiny, eh, manželství, ale neměly by se zde zavádět nová pravidla, eh, definice a pojmy. Například pojem rodičovství eh, a eh, oproti tomu pojmy otec a matka, nebo to jsou opravdu zásadní pojmy. jsou to pravidla, která je třeba ctít, protože všichni máme otce a

vlády se na tom můžou dohodnout přijmout to a nepotřebujeme na to evropskou unii nebo takovýto parlament. děkuji. Děkuji. Estera Sferagut, nevidím eh, ji v sále, takže tu zřejmě není. Takže můžeme přejít k dalšímu řečníkovi, paní Nuty. Děkuji vám, pane předsedo. Legislativa, o které zítra budeme hlasovat, se dotýká milionů občanů. Lidí, kteří nepůsobí v zemi, kde se narodili, žijí, studují nebo pracují v jiné zemi Evropské unie. Je to krok správným směrem pro všechny ty, kdo využívají svého práva na svobodný pohyb. Protože dříve nebo později člověk potřebuje rodný list, eh, odací list nebo výpis trestního rejstříku, když se potřebuje zažádat o průkaz, eh, uchází se o zaměstnání nebo chce uzavřít sňatek. Eh, přeshraniční uznávání doku- těchto dokumentů v EU zatím bohužel stojí ještě mnoho času a peněz a proto je opravdu na čase, aby tato byrokratická zátěž patřila minulosti. Proto je dobře, že končí apostila eh, která eh, potvrzuje pravost listiny pro jiný členský stát. Je dobře, že končí dlouhé období čekání u jednotlivých úřadů. Toto opravdu je zapotřebí a proto podporuji všechny kolegyně a kolegy, kteří zde vyjádřili, že bychom rádi zašli ještě o nějaký krok dál. Nejenom e, soukromí občané, ale i podniky by měly mo- mít možnost profitovat ze zjednodušených postupů, tak jak to původně komise navrhovala. Také seznam eh, uznávaných dokumentů by bylo možné ještě dále rozšířit. Takže zde vkládám naději do doložky o přeskumu v nařízení, kde budeme mít možnost ještě situaci v budoucnu zjistit. Tato legislativa je dobrá, ale je to jenom první krok správným směrem a sice celoevropsky jednotným nakládáním s veřejnými listinami. A já se tomu tématu budu věnovat nadále, podobně jako další kolegové. Děkuji, slovo má paní poslankyně Tomašeč, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Svoboda pohybu je jednou ze základních eh, svobod Evropské unie a aby ji občan mohl plně požívat, musí eh, být zrušeno co nejvíce administrativních bariér, které stěžují jejich možnost pracovat jin, v jiných členských státech. Komise se snaží podporovat um, mobilitu uh, a tak podporovat ekonomický růst, ale já jsem přesvědčena, že bychom měli co uh, nejvíce usnadnit komukoliv, kdo se rozhodne někam um, uh, odstěhovat, mu pomoci, protože že žádný politik nemůže bránit v takovém Eh, osobním rozhodnutí. Takže bychom měli maximalizovat využití elektronické zprávy a eh, posílit výměnu dat mezi členskými státy, což posílí tyto postupy a zajistí to plnou svobodu pohybu pro občany. Děkuji. Děkuji. Je tady modrá karta pro paní poslankyně Tomašič. Paní poslankyně, ano, říká ano, paní poslankyně, takže prosím. Děkuji. Drahá kolegyně, já souhlasím s tím, že podpora volného pohybu s jednodušením některých dokumentů je určitým způsobem, jak zlepšit eh, pohyb eh, občanů na vnitřním trhu. Ale nemyslíte si, že eh, když máme pět členských států, které stále ještě nejsou v Schengenu, a e, tito jejich občané mají e, tím pádem nadále problém s volným pohybem? Tomašič. Děkuji a prosím paní poslankyni Tomašič, aby odpověděla. na Děkuji za vaši otázku. No právě proto jsem řekla, že administrativní problémy je nutno odbourat. Měli bychom se zaměřit mnohem více na problémy těch, kdo chtějí eh, odejít ze své země a také těch, kdo chtějí zůstat. Měli bychom lidem dát také důvody, aby mohli zůstat ve svých zemích. Děkuji a na minutu a půl paní Komodiny. Moderna ty l-aċċess għas-servizzi u tneħħi takže takto eh, usnadňujeme přístup ke službám, odstraňujeme zastaralé eh, mechanismy a formality Um, rada však se zdá, si není příliš vědoma toho, nakolik je každodenní život usnadňován eh, digitálními prostředky. A já se táži, proč toto nařízení se vztahuje pouze na dokumenty osobního eh, statutu a ne třeba eh, na ehm, určitá osvědčení o vzdělávání vzdělání, dosaženém vzdělání. To je přece důležité pro lidi, kteří se chtějí usadit v jiném členském státě. Víme, že jsou eh, nařízení pro eh, vzájemné uznávání eh, těchto formulářů o dosaženém vzdělání. A proč tedy neusnadníme tento proces, abychom mohli ty, tato osvědčení v jiných zemích používat? Ehm, také se tu nesnižuje zátěž pro firmy, pro podniky, i když víme, že růst může vytvářet lepší podmínky pro eh, občany, ale eh, pokud můžeme tedy firmám dát pobídky k tomu, aby pracovali před, přes hranice, tak proč této um, příležitosti nevyužijeme, proč neodbouráme eh, nadměrnou byrokracii. Zjednodušení přece neznamená menší jistotu nebo menší bezpečnost, neboť digitální nástroje nám umožní zároveň zachovat i bezpečnost i účinnost. Děkuji, paní Regner, na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo, vážená paní komisařko. Víte, jak je to složité, když eh, rakouský občan, ale můžu uvést jakoukoliv jinou zemi, občan chce konec života Trávit, Například ve Španělsku dostává tam také vyplácen důchod, musí neustále předkládat doklad o žití. A tento doklad se musí překládat a musí být ověřován. A to e, trvá, stojí to čas, stojí to peníze. A to bychom chtěli v jednotné Evropě změnit. Ten každodenní běžný život v Evropě, aby byl co nejsnažší. A střednědobě a dlouhodobě k tomu také e, patří e, společné evropské listiny. Tak daleko zatím asi ještě nejsme. Zde, nyní máme před sebou skromnější výsledek, než eh, paní zpravodajka a stínoví zpravodajové v Evropském parlamentu původně plánovali. Ale přesto je tato etapa velmi důležitá. Díky této zprávě občané Evropské unie z toho budou výrazně profitovat, nebudou nyní potřebovat pro určité listiny a postily, jako například již mnohými zmiňované rodné a umrtní listy. A navíc eh, mnohí eh, mladí dospělí se cítí být přitahováni zahraničním, aby tam studovali. A my chceme jim tento krok usnadnit a automatické uznávání e, školních vysvědčení a osvědčení o kvalifikaci bychom si také přáli. Ale tak toto byla první etapa a je to téma, které by mělo nadále přispívat integraci Evropy. Děkuji, děkuji pan poslanec Svoboda, minuta a půl

Eh, jedině tento posun bude mít reálný dopad jak na podnikatele eh, tak i na běžné občany kterým tak poskytneme reálný důkaz o existenci spojené evropy. děkuji vám za pozornost. E děkuji. Pane předsedo, děkuji za slovo. Více než 10 milionů občanů využívá možností, které jim skýtá volný pohyb, když bydlí, eh, sídlí, eh, pobývají v jiném členském státu, eh, tak mohou často čelit nárokům místních systémů, sociálních administrativních, vzdělávacích a tak dále a čelit přitom velkým administrativním problémům. Takže eh, právě proto tu máme ehm, snahu zjednodušovat eh, přijímání těchto dokumentů, dokumentů týkajících se osobního eh, stavu, protože jsou stovky tisíc takových dokumentů, tak to vítám samozřejmě, protože ehm, jde o konsolidaci důvěry mezi členskými státy, což umožní uh, Ehm, občanům ušetřit čas a prostředky. Ovšem, tím společným výdobytkem, tím skutečným výdobytkem jsou ty eh, jednotné eh, vícejazyčné formuláře. Ehm, je to velký přínos mm, například pro komunity, eh, které, jazykové komunity žijící ve více státech, jako je například maďarská eh, komunita. Takže je to velmi dobrý výchozí krok. Děkuji, pan Buda, na minutu a půl. Děkuji. Paní komisařko, drazí kolegy, kolegové, kolegyně, chci um, vyzdvihnout um, práci paní zpravodajky i stínových zpravodajů. Evropská unie je naplňovaná zejména volným oběhem uh, osob, zboží i kapitálu a máme samozřejmě poměrně přijatelnou úroveň tohoto oběhu, tohoto pohybu, i když ne všechny členské státy jsou ještě uh, v Schengenu. Proto je důležité usnadnit přijímání dokumentů přes hranice, protože to má přímý dopad na naplňování práv občanů. Musíme identifikovat praktické nástroje, které usnadní život občanům eh, nad rámec národních eh, hranic je eh, důležité tímto překonat jazykové bariéry a k tomu přispívají právě um, společné uh, standardy a formuláře. Představuje to důležitý krok k prohloubení evropské integrace. Potřebujeme postupný uh, přístup to znamená, začneme například eh, dokumenty osobního stavu, ale musíme je nutně rozšířit i na další oblasti. Ehm, musíme samozřejmě dbát na to, abychom přitom neohrozili zásady odborno, eh, bezpečnosti a právní jistoty. A já jsem přesvědčen, že to představuje dobrý, eh, dobrou pobídku k dalšímu pohybu osob. Děkuji, tímto zahajuji eh, sekci přihlášení s zvednutím ruky a slovo má on. Kolegové, kolegyně, paní komisařko, stále více Evropanů studuje, žije či pracuje v jiném členském státě než ve státě původu. A tento návrh za, na zjednodušení procesu přijímání eh, veřejných dokumentů představuje výrazný a posun a zlepšení pro občany, i pro státy. Hovoříme ať už třeba o turistech, kteří potřebují pojištění, zaměstnanci, kteří musí prokázat, zda zaplatili daně, nebo studenti, kteří eh, řeší byrokratické požadavky univerzit. Ve všech těchto aspektech to pomáhá a představuje to tudíž eh, důležitý, ale ne ještě dostatečný krok v podpoře stávající mobility. zle, eh, pozměňovací eh, návrhy Evropského parlamentu parlamentu eh, v tomto byly velice důležité. Je důležité, aby se kromě skutečnosti, že evropští občané budou zbaveni stresu eh, zbytečné byrokracie, aby se snížily i ceny a náklady, které musí nést. Takže já vítám tuto iniciativu a eh, tu myšlenku posílení důvěry mezi členskými státy a občany a členskými státy. Děkuji vám. Maria. Děkuji, slovo má pan poslanec Marias, jedna minuta Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že se tady jedná o jakýsi oxymoron. V momentě, kdy řada států pozastavuje Schengen, tak my se tady bavíme o podpoře volného pohybu přijímáním určitých dokumentů. Ano, je to důležité, usnadní to životy našich občanů, ale ehm, to se zajistí tím, že zrušíme apostilu, podpoří tu, to svobodu usazování a hledání zaměstnání v zahraničí, ale musíme ještě rozšířit oblast působnosti, pokud jde o veřejné dokumenty, i o potvrzení o postižení. A také nesmíme zapomínat na otázky bezpečnosti. Když odstraníme apostilu, tak to je relevantní zejména s ohledem na veliké počty mladých lidí z jižních zemí, kteří se stěhují na sever Evropy, zejména o vědecké pracovníky. Jedná se skutečně odliv mozku, e, s ním se tady potýkáme. Takže neměli bychom se jenom dívat na usnadnění pohybu, ale také jak podpořit jednotlivé regiony. No, Děkuji a slovo má pan poslanec Reis. Thank you indeed, President. I think this... Děkuji Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tento návrh podporuje naše občany a podporuje jednotný vnitřní trh. Určitě to je velmi rozumné, abychom měli standardizované formuláře a já vítám toto nařízení jako praktický příklad toho, jak Evropská unie může fungovat a být přínosná pro své občany. Já to v ním vidím jako první fázi, pokud jde o mm, rodné listy a oddací listy, ale myslím si, že je potřeba jít ještě dále a pomoci zejména našim mladým lidem, pokud jde o překlady e, diplomů a tak dále. Víme, že nějakých 6 až 8 evropských občanů cestuje za prací do jiných členských států a my musíme zajistit, že jejich působení v jiné zemi bude co nejjednodušší protože někdy pro lidi, kteří se pohybují v rámci EU, to je obtížné s ohledem na počet dokumentů, které musí dokládat. Takže vytvoření takovýchto standardizovaných formulářů, standardizovaných dokumentů je velmi rozumné. Ale do budoucna musíme jít ještě dále, musíme být ambiciozní, takže já toto vidím jako první krok, nikoli krok poslední. Děkuji. Pan poslanec Jakovčič, jedna minuta che è normalmente complicata. Děkuji, pane předsedo. Eh, tato záležitost je poměrně hodně komplikovaná, a to i pro Itali, to je pravda. Stvorilo je niz sloboda. Sloboda kretanja je sigurno ona jedna od najvažnijih sloboda koju imamo i zato snažno pozdravljam ovaj napor komisije da Nemáme tlumočení do jiných jazyků. svakoga građanina E, naravno digitalizacija sustava sustav e građanin koji je poeo funkcionirati u hrvatskoj Samozřejmě, digitalizace systému, e, která už v Chorvatsku začala a funguje poměrně dobře, a stejně tak v jiných členských státech, to by mohlo být naším příkladem. Prostřednictvím e, systému elektronického občanství bychom měli mít dokumentovány všude naše otisky prstů, ale pojďme ještě dále. Pojďme i toto zajistit i pro vzdělávací dokumenty a pro jiné doklady, které naši občané potřebují, aby se mohli lépe pohybovat a pracovat v jiných zemích. Děkuji. Už to tedy nebude povinnost eh, apostilace a legalizace určitých eh, dokumentů. To snižuje administrativní zátěž a usnadní život evropským občanům. Bude možné rychleji získávat veřejné listiny a bude snažší a rychlejší ověřování, zjišťování pravosti těchto veřejných listin. A neměl by to tedy být eh, problém v souvislosti s aktivitami evropských občanů. Zde existují způsoby, jak to řešit, například prostřednictvím nových eh, technologií a členské státy by měly zlepšovat eh, život občanů tím, že zajistí to, aby občané nemuseli vynakládat na takovéto záležitosti svůj čas a peníze. Ale rozsah působnosti nařízení je omezený, podle mě by se měl zahrnout i další, ale nemělo by to zhoršit eh, jiné aspekty. Děkuji, slovo má pan poslanec Negresku, jedna minuta. Mikrofon. Musíme usnadnit volný eh, pohyb osob. Důležitý krok eh, představuje právě tato legislativa, to znamená zbavení eh, povinnosti legalizace apostily ve vztahu k některým dokumentům, jako je například výpis trestního rejstříku, osvědčení o pobytu a další. Eh, bohužel musíme zdůraznit několik aspektů. Proč to nezahrnuje také eh, vysvědčení a osvědčení, eh, nebo například potvrzení o postižení? Eh, protože eh, jde jako kdyby lidé s postižením neměli eh, právo na mobilitu nebo podnikatele. Dále proč potřebujeme skoro tři roky na implementaci toho informačního, té informační platformy? platformy. Já jsem eh, sám často čelil těmto eh, mm, problémům, ale chci jménem všech Rumunů sídlících v zahraničí poděkovat paní zpravodajce a doufám, že se podaří rychle tento systém zavést. Děkuji a nyní dávám slovo eh, pro odpověď nejprve paní komisařce a následně paní zpravodajce. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Kompromis, kterého jste dosáhli, ale spolu s radou, přinese hmatatelné přínosné věci pro naše občany. Už nebudou muset vynakládat eh, čas a peníze na to, aby se razítkovaly jejich veřejné listiny dalším orgánem v členském státu jejich původu, než je budou moci předkládat v jiném státu EU. A já také potvrzuji, že toto chápu jako první krok takového běhu na dlouhou trať a poukázali jste právem na to, že je zde celá řada věcí, které je třeba ještě udělat. A je to běh na eh, dlouhou trať, který již byl zahájen stokholským eh, programem před sedmi lety, kde bylo jasně naplánováno, že musíme udělat co nejvíce pro snížení administrativní zátěže Eh, pro naše občany, kteří cestují a kteří chtějí žít v jiném členském státě Evropské unie a užívat eh, volného pohybu v Evropské unii. Takže já potvrzuji, že toto je i můj pohled na věc a eh, využijeme přeskum nařízení k tomu, abychom na této problematice dále pracovali. Nechápu všechny ty, kdo eh, zde vyzývali k zahrnutí dokumentů týkajících se vzdělávání, zdravotního postižení anebo podnikání, protože i zde eh, chceme motivovat podniky a podnikatele, aby využívali těch možností a přínosů volného pohybu. Čeká nás tedy ještě mnoho práce, a já se velice těším na další spolupráci s vámi a chtěla bych vám poděkovat za podporu stávajícího návrhu. Děkuji. Děkuji paní komisařce a nyní dávám slovo paní zpravodajce Delvo. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich podporu a za jejich práci a omlouvám se panu Rabkajovi za to, že jsme úplně eh, nezachovali tu původní ambiciozní zprávu. Mám k tomu tři věci. Za prvé, toto nařízení je skromný krok kupředu, ale určitě pomůže našim občanům a usnadní jim život. Za druhé, IMI, e e, platforma IMI, e která by měla nastavit spolupráci mezi zprávami jednotlivých členských států a administrativními orgány. Já si myslím, že to bude dobrý nástroj pro boj s podvody a e, bude to efektivnější, než když se jenom razítkují dokumenty, aniž by bylo možné ověřit autenticitu těch razítek. A konečně já jsem přesvědčená, že toto nařízení skutečně bude velký krok upředu, jestliže e, pomůže podpořit důvěru mezi členskými státy. A tu důvěru budeme potřebovat. Budeme ji potřebovat, jestliže chceme vytvořit e, evropský právní prostor a usnadnit mobilitu evropských občanů v rámci EU. A konečně Paní komisařko, chtěla bych ještě říci, že jsem se nevzdala naděje, že brzy budeme mít na stole takový návrh, který nám umožní nejenom akceptovat veřejné dokumenty, ale také je uznávat v jednotlivých členských státech. Děkuji, děkuji paní zpravodajce Mady a a, Nyní eh, na pořadu jednání máme opět zprávu paní zpravodajky Delvo. Přenese